Diamo inizio. Bene, buongiorno a tutti. Dobrý den vám všem. Zahájíme jednání výboru. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem členům našeho výboru a sekretariátu, také asistentům. Myslím, že včera jsme eh, ukázali, eh, a doufám, že tomu bude i dnes se zprávou Giovanniho Lavia, že tento výbor je tedy eh, schopen Eh, dobře hlasovat eh, za ty své myšlenky, které se týkají budoucnosti společné zemědělské politiky. Chtěla bych tedy ještě jednou poděkovat eh, zpravodajům, stínovým zpravodajům, sekretariátům. A dovedu si představit, že La Via tedy si ještě vezme slovo, aby uvedl poslední z těch čtyř témat, které se týkají financování a řízení společné zemědělské politiky. Takže slovo má Giovanni Via. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl vřele poděkovat eh, pracovníkům jednotlivých politických skupin i členům sekretariátu, kteří nás doprovázeli na této cestě směrem ke změnám návrhu komise. Ta práce byla opravdu dlouhá, složitá, protože to je velice Eh, odborné nařízení a teď tedy tímto hlasováním jsme došli na konec této cesty. Samozřejmě také musím poděkovat všem eh, spolupracovníkům, asistentům, pracovníkům politických skupin, sekretariátu a všem ostatním. Mezi stínovými zpravodaji také panovaly skvělé eh, vazby, byly to velice plodné diskuse a díky tomu jsme mohli zpracovat kompromisy, eh, které doufám dnes přijmou všechny politické skupiny. Děkuji, Giovanni. Budeme začínat. Vezměte si hlasovací eh, karty, protože minimálně o kompromisech se bude hlasovat elektronicky a jinak s vyženou rukou. Takže začneme s článkem, eh, s návrhem 7 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh buď 7 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 176 Eichhout pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete ověřit? Dobře, takže ověříme hlasování o 176 Eichhout. Všichni hlasovali. Zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 178 Danten pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se, budeme to muset ověřit. Hlasování o návrhu 183 Gerling, zahajuje hlasování. schváleno. Regi 14 pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 188 pro, proti, budeme to muset ověřit, návrh 188. OK, Všichni hlasovali. One vote less. Eh? Schváleno. O jeden hlas. Kont 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 194 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 7 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, omlouvám se, takže kont 7 hlasujeme elektronicky. schváleno. Kont 8 pro, proti, proti, zdrželi se. Tak to zase ověříme. Kont 8. Schváleno. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní elektronicky hlasujeme o kompromisu 1. Zahajuji hlasování. Compromesso 1, vedo tutti verdi, direi approvato. Schváleno drtivou většinou. Nyní elektronicky budeme hlasovat o kompromisu 2. Hlasujeme elektronicky o kompromisu 2. Všichni hlasovali. Schváleno. Tak, teď uděláme skok až k pozměňovacímu návrhu 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 272 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 17 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky o kompromisu 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Teď přejdeme k návrhu 278. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 279 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 282 Majer pro, proti, zdrželi se, schváleno. 283 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 285 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme to. Elektronicky hlasujeme o návrhu 31. Myslím, že schváleno, rychle ověříme. Všichni hlasovali, ano, schváleno. 287 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní budeme hlasovat elektronicky o kompromisu 4. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Schváleno. Nyní 289 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 291 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 38. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. tři pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 307. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak to ověříme. 307 elektronicky zahajuji hlasování. Ano, zamítnuto. 310 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 309 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 313 pro, proti, zdrželi se schváleno. 314 pro, proti, zdrželi se schváleno. 315 pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 319 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 320 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 327 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Chcete to ověřit? 327. Dobře. Takže elektronicky hlasujeme o návrhu 327 Desjegle. Myslím, že nebyly žádné pochybnosti, je to zamítnuto. Nyní 334 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třista třicet šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak to ověříme. 336 elektronicky. Direi approvato. 336. Ok. Risultato? Eh, approvato. approvato. Schváleno. 338. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Chcete to ověřit? 338 hlasujeme elektronicky. Možná to bude těsné. Všichni hlasovali. Zamítnuto. Třista čtyřicet sedm pro, proti, zdrželi se, já bych řekl schváleno. Chcete to ověřit? 347 ověříme. tak asi zamítnuto. Všichni hlasovali. Ano, zamítnuto. 350 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Byla velká většina pro. 349 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 353 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasování o 353. Myslím, že schváleno. Tak to o jeden hlas. Votiamo adesso il 352 Holmeyer. Chi ha favore? 352 Holmeyer. Pro, proti, drželi se. Přijato. 354 Sarbu, kde pro? Proti, Zdrželi se. Přijato. 43 od zpravodaje, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Regi 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme, ověříme Regi 20. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 356, Rubix, kde pro, proti, zamítnuto. 44, odpravda je, kde pro, proti, drželi se, přijato. 45 od zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 357. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ověříme? Tak, ověříme. 357 Majer. Ověříme elektronicky, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. to. teď budeme hlasovat zvednutím ruky. Kde pro? Proti? Přijato. Máte někdo nějaké připomínky? Kont 15. Pro, proti, přijato. Kont 16. Kde pro? Proti, Přijato. 47 od zpravodaje, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 365 od Lajona, kdo je pro? Proti. Přijato. 48 od pravda, kde pro, proti, drželi se, přijato. 49, kde je pro, proti, drželi se, přijato. 372 od Lajena, kde je pro, proti, drželi se, přijato. 374, kde je pro, Kdo je proti? Drželi se přijato. Kont 19. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 376. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kont 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 54 od pravodaje, kde pro? Proti přijato. 379 od Gerling, kde pro? Proti zdrželi se přijato. Teď budeme hlasovat elektronicko, kompromis 5, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Přijatom. Třista jedna, to hnutím eh, ruky, zamítnuto. 392, Buzek, Dušek, pro, proti, zamítnuto. Čtyřista sedm, okamžik, omlouvám se. Uh, yeah. 401. Sì, è vero. Dobbiamo votare prima Danten. 40... 401 Dantan, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 407 Holmajer, kdo pro, proti, drželi se přijato. 57 od zpravodaje, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Chcete ověřit? 57, dobře, takže ověříme elektronicky, můžete hlasovat. Votazione chiusa. Aprovat. Přijato. Kontrol, eh, kont 24, kde je pro? Proti. Zdržuje se. Přijato. 414 dušek, kde je pro? Proti zamítnuto. Kont 25, kde je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 414 Eknot, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 24, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 zpravodaj pro, proti, přijato. 460, 618 jde pro, proti. Ověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Přijato. 59 od zpravodaje jde pro, proti, přijato. A teď elektronicky kompromis 6. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Ne, výborný výsledek, takže všichni hlasovali pro u kompromisu 6. A nyní kompromis 8. Zase elektronicky kompromis 8. Hlasovali všichni. Přijato velkou většinou. A nyní 73 od pana zpravodaje, kde pro, proti, přijato. Sedmdesát čtyři, od kde pro, proti, přijato. 75, kde pro, proti, drželi se, přijato. 450 Majer, kde pro, proti, drželi se, přijato. 76 od zpravodaje, kdo je pro? Proti. Přijato. Teď elektronický kompromis 9. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Přijato. A 468, kde pro, proti, zamítnuto. 470, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 471, kde pro, proti, zamítnuto. 462, kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověříme. 462. Imbrasas. Hlasovali všichni? Přijato. 463, zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 465 Gerling, de pro? Proti zamítnuto. 467, kde pro, proti, zamítnuto. 468, kde pro, proti, zamítnuto. 469, kde pro, proti, zamítnuto. 470, kde pro, proti, zamítnuto. 471, kde pro, proti, Zamítnuto. 473 Simpson, kdo pro, proti, zamítnuto. A teď elektronicky budeme hlasovat o kompromisu 10. Můžete hlasovat. Votazione chiusa. Končím hlasování. Přijato. 479 Olejničák, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. A elektronický kompromis 11, kde pro. Hlasovali všichni. Přijato. A teď kompromis 12. Zase elektronicky Hlasovali všichni? Přijato. A nyní 84. Prdnutím ruky. Kdo je pro, proti, přijato. deset, kde pro, pro přijato. Pětset jedenáct, kde pro, proti, přijato. 512 je pro, proti, přijato. 513 je pro, proti, přijato. 514 je pro, proti, přijato. Elektronický kompromis 13, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď zvednutím eh, ruky eh, číslo 520. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pětset dvacet sedm od zpravodaje, kde pro, proti, přijato. 528 Háken, kde pro, proti, kdo se zdržel, Uděláme elektronické ověření. 528, prosím, můžete hlasovat. Votazione chiusa. Vším hlasování? Zamítnuto. 529 Majer, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme elektronicky. Takže 529 od Majera. Eh, prosím elektronicky. Troll elektronik. Votato tutti. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 530 od pravda, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 532 Háken, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 533 kdo je pro? Proti? Přijato. 536, Sar Budančova, kdo je pro? Proti, že se zamítnuto. 85 od zpravodaje, kde pro? Proti, přijato. 537 od Leona, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 540 od Jára, kde pro? Proti, Zamítnuto. 543. Gelen, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 545 De Lange, je pro, proti, drželi se zamítnuto. 546 Eichhout, je pro, proti, eh, zamítnuto. 547 Jar, je pro, proti, drželi se zamítnuto. 548, je pro, proti, zamítnuto. 549, Vojčekovský, je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 550, Eichhout, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. A nyní 553, eh, Gerling, je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 559 McGuinness, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 562 od Liona, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 558 Delange, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 560 od Duška, kdo je pro, proti, zamítnuto. 561 od Fajmona, kdo je pro, proti, zamítnuto. A nyní Regi 27. Kdo je pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 564 Nikoleskou, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 565 od Lajona, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 566 Nikoleskou, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 od zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, e, přijato. Ne, tak ověříme 88 eh, od zpravodaje. Můžete hlasovat. Votato tutti. Hlasovali všichni. Přijato. A nyní jsme u 89 s vednutím ruky od zpravodaje. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Uděláme to, eh, ověříme to elektronicky, 89. Můžete hlasovat. Perché ci sono anche liberali verdi contro. Mm-hmm. Votato tutti. Hlasovali všichni. Přijato. 587 eh, zvednutím ruky, kdo je... Omlouvá se pan předseda, tak ne. Takže nyní jsme u kompromisu 14, to budeme dělat elektronicky, takže prosím, můžete hlasovat. Votato tutti? Bene, adottato. Přijato. 596 vrnutím ruky eh, od Dantana, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 594 Nikulesku, kde pro? proti, drželi se. Zamítnuto 595, kdo pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 597 od Dantana, kdo pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 90 od zpravodaje, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. 609, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 611, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 61 rohde, kde pro, proti, zdržuje se zamítnuto. 91 od zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 602, Eichhout, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 603, Oleničak, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 606, Nikulesku, kde pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto. Kont 31, je pro, proti, drželi se zamítnuto. Regi 28, zvednutím ruky, je pro, proti, zamítnuto. 604 od Simpsona, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 92 od zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 607, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 608, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 od zpravodaje, je pro, proti, zdrželi se. 610 od Hákin, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 612 má od Majera, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 o zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. 617 o Leničák, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď elektronicky o kompromisu 15. Všichni hlasovali. Je takže schváleno. Tím pádem přecházíme dál na 640 eh, s vednutím ruky, kde pro, kde proti. Zamítnuto. Takže prověříme elektronicky 640. Elektronicky 640. Herans. Probíhá hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto, ano. A 639 takeout, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Regi 30, kde pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 646 Oleniček, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A elektronicky kompromis 16. Hlasujeme. Konec hlasování. Je to schváleno. Takže přecházíme na 647 zvednutím ruky Heranc, kde je pro, kde proti, proti, kde se zdržel, schváleno. 649 Jar, kro, proti. Kdo se zdržel? Kontrol. Kontrola elektronicky 649. Jar. Rychle překont, prověříme. Konec. Schváleno. A nyní elektronicky kompromis 17. Hlasujeme. Konec hlasování. Je to schváleno jednom, jednomyslně. Tím pádem přecházíme k 655 Majer. Kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 97 zpravodaj, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní elektronicky kompromis 18. Je schválen. Takže přecházíme na os Eichhout, kde pro, kde proti, kde se zdržel, zamítnuto. A nyní 662, Kalenbach, kde je kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. DV4 pro, proti, zdrželi se. 6, 7, 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 6, 7, 7, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítá se. 6, 7, 8, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A nyní transparentnost. A začínáme 803 DSR pro, proti. Prověříme elektronicky. 803 elektronicky prověříme. Konec. Schváleno. Takže přecházíme na 700 pozměňovací návrh 788. 788 zpravodaj pro, proti, kdo se zdržel. Prověříme elektronicky 788. osm konec. Schváleno. Takže 813, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Osm, patnáct pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Osm, šestnáct pro, proti, zdrželi se. Prověříme 8.16 elektronicky. Konec hlasování. Schváleno. 679 zpravodaje pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 681 Majer pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 600 84 Nikolesku pro, proti. Zdrželi se, zamítá se. 685 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 686 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 687 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 688 pro, proti zdrželi se. Schváleno 6, 8, 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 6, 90 Reimers pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 6, 91 Ekno pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 6, 9, 2 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 6,93 pro proti, zdrželi se, zamítá se 694 pro, proti, zdrželi se, schváleno 695 pro, proti, zdrželi se, schváleno 696 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 697 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 698 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 699 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 700 Reimers pro, proti, zdrželi se. Schváleno 701 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 702 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 703 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 704 pro, proti, zdrželi se zamítá se 705 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 706, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se 707 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ne, proměří, prověříme 707, uh, 707 Hranc. Všichni hlasovali. Aha, máme paritu, takže zamítá se. 708 Gutierrez, kde pro 700 proti, zdrželi se schváleno. Eh, kdo je pro 710 proti, zdrželi se zamítá se. 714, kde pro? Proti zdrželi se, zamítá se. 715, Dantan, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prově, musíme to prověřit. Takže 715 Danten, prověř, elektronické prověření. Schváleno. Dantan 715. 716, to je schváleno. 17, 1. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 718 pro, proti, prověříme 718, prosím, DES 718, prověření elektronicky. Konec. Schváleno. 721, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní. A musíme ještě prověřit elektronicky 721. DES. Zahajujeme hlasování. Schváleno. A nyní elektronicky Kompromis 19 elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec. Schváleno. DES 726, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Aha, kompromis. Elektronicky o kompromisu 20. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. A není. Elektronicky 21. Konec schváleno. A nyní Eichnout 739 pro proti. Kdo se zdržel, zamítá se. A nyní elektronický kompromis 22. Konec hlasování. Schváleno. A nyní 752 Eidnout. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 753. Kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 775 Davis. Kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 754 Dantan. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Kde je proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ne, musíme prověřit elektronicky. Dantan. 750. Čtyři. Je to schváleno. 754 schváleno. 755, ne, pardon. Je to 10, 756. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítné kontrola. Ještě 756. Vediamo al pelo. No, buono. Approvato. Hai ragione. Schváleno. 758 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 759 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak ověříme elektronické hlasování o 759 des Zahajuji hlasování. Sì. Dovrebbe essere sì per... Ah, esatto. Eh. Ade... Takže můžeme postoupit dál. 760 pro, proti, zdrželi se, řekla bych, schváleno. 761 pro, ne, tak to připadá 762. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 765 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 766 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 768 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kont 2 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109. Tak, 111. Pro, proti, zdrželi se, Schváleno? Ověříme to. Takže ověřujeme hlasování o návrhu 111. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Ormai è approvato. Compromesso 23. Schváleno. Nyní hlasujeme. Tak se omlouvám. No, no. Un momento. Regi 3. Regi 3. Sì, sono saltati tutti e due, quindi andiamo per... Takže, Regi 3. Pro. Regi 3. Proti. Zdrželi se schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Regi 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 7, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto třicet šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. 137 pro, proti, zdrž, zdrželi se schváleno. Sto čtyřicet dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi deset pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Omlouvám se, tak ještě jednou pro. Omlouvám se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100... Oh, un momento. 152, Doffman. mm. E infatti, per dubbio, meglio votare 150... 152 Dorfman. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to? Dobře. Hlasování o návrhu 152 Dorfman. 152 Dorfman, controllo elettronico. Avete votato tutti? Ed è... Všichni hlasovali, tak to prošlo o jeden hlas. 152 tedy bylo schváleno. 157 pro, proti, musíme to elektronicky ověřit. Návrh 157 Jar. Všichni hlasovali. Ověříme to, město zdálo schválené, ano, schváleno. Regi 11, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 164 Harkin pro, proti, zdrželi se, schváleno. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pochybnosti 168 elektronicky zahajuji hlasování. Myslím, že to bylo schváleno. Ano. Regi 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 171 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout to. Tak to elektronicky ověříme. Hlasování o návrhu 171. 171. Schváleno. Sto sedmdesát dva, Eichhout pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 790 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 780 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslední stránka. 781 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20? What is 7, 9, 8, Sono più bravo io. 798 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 799 pro, proti, zdrželi se schváleno. 800 pro, proti, zdrželi se schváleno, zamítnuto, promiňte, zamítnuto. 801 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování o návrhu elektronicky a zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Děkuji. Končím hlasování. Schváleno a nyní tedy závěrečné hlasování o složení vyjednávacího eh, týmu. Elektronicky zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. A potlesk pro zpravodaje Giovanniho Laviu. Také blahopřeji všem dalším zpravodajům, Georgi Papastamkusu, který měl stanovisko pro rozpočet a všem dalším kolegům. Děkuji vám za vaši práci. Ještě chvilku pozornosti, kolegové. Budeme mít více než jednu hodinu přestávku, ale musíme se sem vrátit v 11.30, v 11.30, protože tady bude Mm, kyperský ministr zemědělství, pan Sofoklis Aletraris, který nás chce informovat o své činnosti. Takže máme teď hodinu a čtvrt přestávku. Prosím, vraťte se v 11.30. Děkuji vám všem. Siamo? Bene. Benvenuti a tutti e naturalmente... Vítejte na, našem, na naší schůzi. Hned mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal našeho přítele keperského ministra zemědělství, pana Letrarise, který je předsedou Zemědělské rady v Evropě, a který tady dnes je proto, aby prezentoval výsledky kyperského předsednictví v oblasti zemědělství za posledních šest měsíců. Odvedl e, spoustu práce, konala se celá řada formálních a neformálních zasedání v různých složeních mezi komisí, parlamentem a radou. A všechny, všechno toto setkání určitě vedla k lepšímu porozumění a ke sledění postojů mezi eh, parlamentem a radou. Včera jsme na tomto výboru hlasovali o čtyřech důležitých věcech, které souvisí s reformou společné vědělské politiky. A to, že se nám to podařilo všechno odhlasovat, je také z větší části díky eh, vaší práci. Eh, všechny ty eh, legislativní nástroje byly schváleny přibližně 70% většinou a to teď umožní dále pokračovat a dosáhnout dalšího pokroku a během věřského předsednictví budou určitě hodně stavět na těch úspěších, kterých jste dosáhli vy. Takže děkuji, že jste si našel čas, abyste mezi nás přišel. A ještě jednou vám děkuji za vaše úsilí a během eh, kyperského předsednictví a také za to, že jste takto konstruktivně spolupracoval s naším výborem, ale i s celým parlamentem a bez dalších eh, dlouhých slov vám dávám slovo po, té, po vašem vystoupení. Eh, dáme slovo koordinátorům jednotlivých politických skupin. Samozřejmě další zpravodajové běžní členové se také budou moci ozvat. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, pro mě je velkou ctí dnes tady eh, být eh, a mohu vás, jsem velmi rád, že vás mohu informovat o výsledcích kyperského předsednictví v oblasti zemědělství. Jsem také velmi rád, že vás mohu informovat o pokroku, kterého jsme dosáhli přednávání návrhu Komise o reformě společné zemědělské politiky. 10. července loňského roku, kdy jsme se viděli poprvé, jsem vás ujišťoval o tom, že keperské předsednictví chce konstruktivně spolupracovat eh, s oběma institucemi, tedy s radou i s parlamentem. A to eh, při plnění našich dlouhodobých eh, cílů. Chtěl bych vám poděkovat za tuto velmi úzkou spolupráci v uplynulých měsících. Já jsem na vašem výboru vystoupil třikrát. A kromě toho jsme také měli tři trialogy 9. září, 11. 10. a 6. Eh, listopadu. Zúčastnil se toho i komisař. A dále jsme se často setkávali také se všemi, kteří jsou činní v oblasti zemědělství. Celkem se konalo devět trialogů a výsledky těch trialogů byly podle mě velmi eh, významné. 4. července, tedy pouze čtyři dny po zahájení kyperského předsednictví, se nám podařilo dosáhnout dohody u nařízení na podporu eh, vinařů. takže se podařilo schválit eh, nařízení obsahující přímé platby pro tento sektor. Stejně tak to platí i pro nařízení o kvalitě zemědělských výrobků. A nařízení o kvalitě potravin, to byly další nástroje, které byly eh, přijaty Stejně tak jsme projednali návrh týkající se odlehlejších eh, oblastí. To nám umožnilo překonat ty obvyklé problémy, například problém eh, s tím, jak sladit všechna ta opatření se změním Lisabonské smlouvy. Nám se podařilo dosáhnout dohody hned během prvního čtení 14. Eh, listopadu 2012. Neměl bych asi zapomínat na to, že jsme na tom velmi spolupracovali s Evropským parlamentem. Týkalo se to například i aromatických eh, vín. Tady jsme dospěli k výbornému výsledku po třech trialozích. A dále jsme projednali také nařízení o účetních, účetnictví zemědělských podniků. Potom o zvířatech v zájmovém chovu. I tady jsme dosáhli dobrých výsledků a to, což znamená, že jsme dosáhli dohody během prvního čtení. Kyperské předsednictví připravilo kompromisní návrh, <clears throat> týkající se elektronického označování hovězího dobytka. Umožnilo tedy účast eh, v tomto systému na základě dobrovolnosti. A v lednu 2013 jsme předali také irskému předsednictví balíček do eh, těchto opatření pro označování eh, dobytka. A také jsme zorganizovali několik mezinárodních setkání jedno dost zabývalo exotickými ptáky a druhé pohodou zvířat na jatkách. Dále bych chtěl dodat, že během našeho předsednictví jsme dosáhli eh, tedy dohod v prvním čtení i u dalších otázek. Co? Tady šlo o to, aby hm, mohl být dále umožněn dovoz eh, určitých kategorií eh, zemědělských výrobků. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil k navrhované reformě společné zemědělské politiky. Ta reforma je velmi ambiciozní, to jsme věděli hned od začátku, že mnoho věcí bude záležet na tom, jak se k tomu postaví Evropská rada v rámci také vyjednávání víceletého finančního rámce pro roky 2014 až 2020. Jako předsednické země nám šlo o dosažení hmatatelných výsledků v co nejrychlejší možné době, protože pokud eh, ta reforma má být spuštěna co nejdříve, pokud eh, mají být plněny její cíle od 1. ledna 2014, tak eh, mnoho času nezbývá. Už na začátku našeho předsednictví to bylo časově velmi napjaté. A proto jsme se rozhodli zvolit formu dohody částečné, tak aby rada mohla oficiálně začít vyjednávat s Evropským parlamentem od začátku tohoto roku. Bohužel došlo k tomu, že naše očekávání nebyla úplně naplněna. Všichni víme proč. Obsah předložených návrhů Evropské eh, radě 23. listopadu A odklad rozhodnutí o víceletém finančním rámci vyčerpaly naše možnosti dosáhnout dohody ještě v roce 2012. Mnoho mých kolegů reagovalo velmi negativně na to navrhované snížení eh, rozpočtu, protože v mnoha oblastech se nám nepodaří plnit eh, stanovené cíle s tímto množstvím prostředků. Pokud se nám nedo, eh, nepodaří dosáhnout částečné dohody během tohoto předsednictví, tak to bude znamenat, že se bude muset odložit spuštění té reformy společné zemědělské politiky od 1. ledna 2014. Komise již oznámila, že má v úmyslu předložit návrhy na pokračování současného režimu do aspoň 1. Eh, ledna 2015. Přesto, že i pokud se nám nepodaří dosáhnout eh, dohody, tak si myslím, že můžeme říct, že v této oblasti jsme nebyli úplně nečinní a to díky mnoha eh, setkáním, které jsme zorganizovali Tento pokrok je i v naší zprávě. Pozivně se k tomu vyjádřila řada ministrů na radě, která se konala v prosinci loňského roku. Mnoho delegací tam poukazovalo na to, že ta zpráva je velmi objektivní a že přesně popisuje výsledek diskuzí, které této věci proběhly. Takže mi teď dovolte, abych eh, ve stručnosti popsal dosažený pokrok. Začnu nejprve návrhem nařízení o přímých platbách. Nejprve jde o takzvané zezelenění a postupné eh, zbližování úrovní plateb. To samozřejmě souvisí s tím finančním rámcem a proto jsme nemohli dokončit eh, diskuse o tomto návrhu během našeho předsednictví. Nicméně to také byla hlavní témata v celé diskusi na radě a všichni to zvažovali velmi pečlivě. Co se týče zezeleněvání, tady bylo pět návrhů na změnu, které byly podpořeny prakticky všemi delegacemi, takže to určitě jde správným směrem. Jde o ekologický přístup. A my bychom tady v této souvislosti chtěli aplikovat eh, princip ekvivalentnosti. Takže členské státy by se sami mohly zvolit eh, nebo vybrat z jedné, jednu z těch alternativ, která jim bude navržena. To souvisí také s různými certifikačními systémy, které mají ekvivalentní ekologické dopady a členské státy také budou moci si sami upravit příslušné postupy. Týká se to tzv. zelených zemědělských podniků. Někteří eh, měli pocit, že nechceme k tomuto výsledku dospět, že budeme chtít vyjmout ty oblasti, které jsou pokryty, eh, kde se pěstují zvláštní nebo specifické plodiny, Jde o to, že díky tomu budeme moci podporovat eh, například eh, trvalé pastviny, eh, stejně tak i lesní a vodní plochy, protože to všechno může sehrát svou roli v dosahování výsledků, o kterém máme teď k trvalým pastvinám. K tomu jsme navrhli jeden alternativní systém, Myslíme si, že rozhodně výsledek je levnější a flexibilnější. Jde o to, jak to propojit se základními hodnotami ve druhém pilíři. A teď jde o interní konvergenci ve zvláštním eh, výboru Rady pro zemědělství jsme zorganizovali eh, diskuzi o této otázce, vedli jsme bilaterální jednání se všemi delegacemi a na radě samotné mi mnoho kolegů řekli, že chápou potřebu napravit eh, tyto rozdíly a přistoupit k postupné konvergenci plateb, ale měli také výhrady ohledně časového harmonogramu, také ohledně míry konvergence. Chtěli, aby celý systém byl flexibilnější a chtěli také více času na zavedení nového systému. Většina států, které aplikují, aplikují systém SAPS, chtějí, aby eh, platby na hektar byly odlišné a aby to zohledňovalo i další podpory a další prostředky, které Eh, v posledních letech byly farmářům vypláceny. A to bylo nakonec přijato i většinou delegací. To není jediný návrh. Kyperské předsednictví také předložilo plán na podporu mladých a malých zemědělců. To byly návrhy, které byly eh, podpořeny velkou většinou. U mladých zemědělců jsme navrhli jednotné platby pro všechny způsobilé eh, hektary, ale současně jsme členským státům dali flexibilitu, aby se mohli definovat své vlastní stropy nad rámec těch, které již eh, navrhla komise. Jediná nevyřešená věc tady eh, zůstává dobrovolnost nebo nedobrovolnost implementace. A to proto, že delegace se nebyly na tom schopny dohodnout. U malých farmářů jsme navrhli alternativní systém, tak aby všichni zemědělci, kteří v roce 2014 budou dostávat méně než 1000 euro, byli automaticky zahrnuty do tohoto plánu a mohli tedy dostávat stejné částky až do roku 2020. Tento plán pro plán pro eh, malé zemědělce. nemusí sobě obsahovat definice finančních limitů a dochází také ke snižování byrokracie. Dále jsme se snažili vyřešit otázku přerozdělování nevyužitých prostředků a jejich čerpání na jiné účely. A chtěli jsme do toho zahrnout také zemědělské podniky, které nejsou využívány pro zemědělské účely. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil ke společné organizaci trhu. Toto je oblast, kde kyperské předsednictví od začátku eh, se bylo vědomo, že delegace na to mají odlišné názory. Jde o to, jak například definovat referenční ceny, jak zorganizovat zahraniční obchod, jak eh, zorganizovat eh, povinné uznávání producentů ze strany například profesních asociací a dále tady jde o to, jak zohlednit různé příspěvky. A přes velké úsilí našeho předsednictví eh, se ukázalo, že není možné dosáhnout dohody a eh, v důsledku toho tady zůstává platit statut quo. A to nejen tady, ale i v jiných oblastech. Balíček o mléce se podařilo vylepšit. Dokončili jsme opatření navržená dánským předsednictvím. Aby bylo možné klasifikovat kvalitu masa, také jsme eh, se věnovali oblasti včelařství. opatření podle článku 154 a 156 byla podpořena většinou eh, státu, včetně povinnosti lépe vymezit kompetence komise pro přijímání aktů přenesené pravomoci u těchto tržních eh, nástrojů a u takzvaných, to je právní pojem, imperativních důvodů pro naléhavost. A na závěr bych se chtěl zmínit o společné organizaci trhu. Text jsme přizpůsobili tomu, že většina členských států přistoupila na interpretaci právní e, služby rady a to v souladu s článkem 43.3 smlouvy o fungování Evropské unie s tím, že pravomoc stanovat referenční a intervenční ceny má pouze rada e, při podpoře e, soukromého skladování, při podpoře také mléka pro školy a e, ovoce pro školy. Takže takový je stav. Určitě se eh, diskuze k těmto otázkám vrátí. A teď eh, mi dovolte, abych se zmínil o nařízení o rozvoji venkova. To se podařilo víceméně dokončit během našeho předsednictví. Někteří ale ještě nadále mají určité výhrady. Ty výhrady souvisejí s tím, aby se vytvořil systém na podporu příjmů eh, zemědělců v případě výpadku o asi 30 Někteří poukazují na to, že by se to mělo týkat pouze části produkce, ne celé produkce zemědělského podniku. Některé delegace se vyjádřily v tom smyslu, že diskuse o určování těch oblastí, které eh, mají nějaké přírodní znevýhodnění, potom nebyla podpořena. Mnoho států podpořilo návrh předsednictví, aby jsme se stanovili lhutu jednoho roku na dokončení této definice s tím, že by to nemělo mít žádný finanční dopad. Významného pokroku se nám podařilo dosáhnout eh, u návrhu o lesnictví, a kde šlo také o financování různých opatření na podporu využívání vody. Ty návrhy zase byly podpořeny velkou většinou členských států a i komisí. Nevyřešené jsou určité technické záležitosti, které bude ještě potřeba dořešit. Fora. A závěrem mi dovolte stručně připomenout horizontální nařízení týkající se ohledně financování zemědělské politiky. V tomto sektoru se kyperskému předsednictví dosáhlo, podařilo dosáhnout značného pokroku. V mnoha článcích naším hlavním cílem bylo zjednodušení a snížení správní zátěže. Ovšem, pozice rady je taková, že cokoliv, co souvisí s kontrolami, nemůže být stanoveno delegovanými akty komise. a komise nechce spolupracovat při hledání alternativního řešení. Toto vedlo k velkým průtahům a spožděním a problémům a kyperskému předsednictví se nepodařilo je překonat v době, kterou jsme měli k dispozici. Většina článků souvisící s postihy v rámci systému Ajax jsou stále nedořešené. A nedořešeny jsou i další opatření. Například zveřejňování příslušných osob. A se zohledněním našich ekologických eh, cílů, ty jsou také zatím nedořešeny a vůbec všechno, co souvisí se vícelet, víceletým finančním rámcem. Závěrem chci poděkovat za možnost, která jsem, kterou jsem, která jsem dostala před vás předstoupit a informovat vás. A děkuji vám za vaši skovývavost. A nyní jsem připraven odpovědět na vaše otázky, ale prosím, omezte se na otázky, které se skutečně týkají kyperského předsednictví. Děkuji. Ano, děkuji za vaši prezentaci. A prošli jsme všechny podstatné kroky za kyperského předsednictví a nyní dáme příležitost eh, poslancům pan Des. Děkuji vám, Paolo, děkuji, pane ministře, že jste dnes eh, mezi nás eh, přišel na výbor. Chtěl bych eh, za sebe osobně a za naši politickou skupinu poděkovat vám a týmu vašich spolupracovníků, protože jste s námi udržoval velmi dobré vztahy. My jsme, nebo já jsem tady v parlamentu už dlouho, už jsem zažil celou řadu předsednictví a mohu vás ujistit o tom, že to kyperské by se vyznačovalo tím, že jste skutečně výborně spolupracovali s Evropským parlamentem. Nechci se teď vracet ke všem těm opatřením, o kterých jste hovořil vy ve svém eh, vystoupení. Je rozhodně jisté, že během toho relativně eh, krátkého času, těch šesti měsíců, jste dosáhl eh, řady úspěchů, protože to kolikrát rozhodně není jednoduché, zvlášť pro tak malou zemi, jako je Kypr, a já obdivuji způsob, jakým jste se tohoto úkolu zhostil. Zmiňoval jste se o mnoha věcech, já bych na vás měl eh, prozbu, protože budete i nadále eh, členem rady a já bych vás chtěl poprosit o to, aby až se bude projednávat eh, reforma společnodětské politiky, až se bude jednat o rozpočtu, tak abyste dbal na to, že ty prostředky, které budou schváleny, zajistí udržitelnost eh, zemědělství, budou ku prospěchu eh, zemědělců. Vím, že máme pořád ještě určité deficity v oblasti udržitelného rozvoje, ale celkově si myslím, že naším cílem je konkurenceschopné zemědělství, které zajistí eh, té půl miliardě obyvatel v Evropě eh, kvalitní eh, potraviny. To by mělo být naším hlavním úkolem a musíme také zemědělcům dát možnost, aby mohli hospodařit bez zbytečného zatížení byrokracií. Mě, mě voliči pořád říkají, že chtějí pracovat na poli a nechtějí sedět za psacím stolem nebo u počítače. Já myslím, že vy jste Eh, postupoval v tomto duchu. Děkuji vám za to a přeji vám ještě hodně úspěchů ve vaší další práci. Bene, grazie Albert. La parola Luis Cap. Děkuji. Pan Capolo Santos. Caro Aletrares, eh, estes últimos seis... Pane ministře, Myslím, že to, co jsme, jste nám ukázali v uplynulých šesti měsících, je, že není potřeba být velkou zemí s velkou populací, aby se nám eh, podařilo eh, mít úspěšné předsednictví. Takže já chci poblahopřát kyberskému předsednictví. Myslím, že vy osobně a váš tým si zasloužíte velké uznání od nás za to, co se vám podařilo tady v Bruselu i na Kypru se nám podařilo splnit eh, vše, co jste si eh, vzali za vašeho předsednictví. Vaše zastoupení sehrálo klíčovou úlohu při předávání informací jak oficiálně, tak i neformálně. A to pak nám také pomohlo při formulaci našeho, našich návrhů. Podařilo se nám to učinit způsobem takovým, aby vlastní parlam- návrhy parlamentu se příliš neodchýlily eh, od toho, co bylo vyjednáno v radě. Takže tu diskuzi, kterou jsme vedli tady už včera a dnes dopoledne, jen dále dokládá, jak užitečné to pro tuto instituci bylo a myslím, že to, jak předsednictví spolupracovalo s námi, bylo pro nás všechny opravdu velmi dobré. A vy sám jste se hrál v tomto důležitou roli, ukázal, vždy jste dával jeho velkou úctu vůči parlamentním instituci této. A to jsme my všichni a moje eh, politická skupina velice oceňovali. Prošli jsme si dlouhým obdobím několika desítek dní. Byl to maraton, já si vzpomínám na předchozí předsednictví a vím, že vždycky na konci už se člověk těší na konec předsednictví. Určitě jste slavili, když přišel nový rok, ale i tak eh, věřím, že budete i nadále v těsném kontaktu s námi se všemi opravdu obdivuji to, že jste usilovali vždy o konsensus v radě. Doufám, že to bude příkladem i pro další předsednictví. I když jsme prošli těžkým obdobím, tak to období, které je před námi, nebude o nic méně eh, problematické, takže potřebujeme skutečně ten kompromisní přístup, takže ještě, ještě jednou vám osobně blahopřeji i celému vašemu týmu. Děkuji. A nyní George Lyon. Děkuji. Pane předsedo, i já bych chtěl panu ministrovi jeho týmu říci vyjádřit poděkování za naší skupinu, za skvělou práci, za to, jak jste se skvěle angažoval v komunikaci s námi v průběhu šesti měsíců vašeho předsednictví. Byly tu některé výhrady, na začátku obavy ohledně toho, jak bude malá země jako Kypr schopna plnit své úkoly, ale tyto obavy se ukázaly být eh, neopodstatněné. A vy jste skutečně posunuli celou řadu věcí o dost dopředu. Líbila se nám interakce s naším výborem, ukázal jste, eh, skutečně jste dával na jeho parlamentu velkou úctu a my jsme cítili e, tudíž, že nás rada bere vážně i naše postupy. Vzhledem k tomu, že jsme teď vlastně dokončili jedno kolo reformy, tak jedna velká obava po Lisabonské smlouvě byla, že parlament bude institucí, která všechno zpomalí že všechno bude těžké a problematické. A podařilo se nám prohlasovat, odhlasovat všechny postoje k EZP. A zdá se, že kolegové v radě trošku zaostávají. Jsou trochu ve skluzu. Takže myslím, že my jsme ukázali, že jsme dobrým eh, partnerem. Jsme skutečně schopni zhostit se naší zodpovědnosti a také víc stříc v zájmu rozumného kompromisu. Ještě jednou mi dovolte vyjádřit poděkování vám a vašemu týmu za vaši účast, za vaši úctu. Těším se na eh, irské předsednictví, které doufám bude pokračovat v tomto směru a které přiměje radu, aby trochu zrychlila. Děkuji. Já nyní slovo dostanu zelení. Já vám, eh, pane ministře, chci poděkovat. Jsem se mohl připojit ke svému kolegovi, protože ta konstruktivní spolupráce s výborem byla výjimečná. Myslím, že vás eh, mnozí na začátku eh, podceňovali, protože malé státy často jsou podceňovány v tom, jestli zvládnou předsednictví ale myslím, že i teď v případě jirského předsednictví eh, všechno poběží výborně. Trochu by nás mezelo, kdyby tady v budoucnosti nebyli naši angličtí a skočtí kolegové, ale to je trochu jiné téma. My jsme se mimo jiné pokusili o to vyjasnit finanční perspektivy v oblasti zemědělství. Víme, že to nebylo koronováno úspěchem, ale byl to, byla to velmi důležitá věc a já doufám, že teď v únoru se podaří to eh, dotáhnout do konce, tedy jak finanční eh, výhledy, tak i zem, zemědělskou politiku. To je naším hlavním úkolem, já si myslím, že je to správné. Myslím, že můžu mluvit za svou politickou skupinu, když řeknu, že u těch návrhů na škrty, a které tam eh, pořád jsou prosazovány radou, a je tady nevyváženost těch škrtů mezi prvním a druhým pilířem a to je vnímáno velmi kriticky. Nemůže se stát, že v tom jednom pilíři bude uchováno 100% a v tom druhém pilíři bude velmi e, seškrtáno. Tomu by se také v budoucnosti e, mělo vyhnout, protože by to byl falešný signál týkající se e, právě druhého pilíře společné městské politiky. Určité škrty je potřeba dělat, ale mm, tom ne v této formě. A to bychom měli eh, mít neustále na paměti. Teď jsme okus eh, dál. Víte, že my jako zelení máme menšinový názor na řadu věcí, protože my nevnímáme to zazelenění jako nějaké budoucí zatížení zemědělské politiky, ale vidíme to jako důvod pro pokračování další finanční podpory pro evropské zemědělství a doufám, že Eh, jednou rada i toto uzná, že nebude mít jenom pocit, že je to věc, eh, eh, která je zbytečná a kterou je jako první možné škrtat. Hlavním cílem, jak říkal Fred Dese, nemůže být odbourávání byrokracie, to není úkolem zemědělské politiky, i když samozřejmě tomu nebudeme bránit. Byli bychom eh, rádi, aby zůstal dodržen eh, časový harmonogram celé reformy a rozhodně to nebude nikdo vyčítat vám, když dojde k nějakém, nějakým prodlevám. My jsme v parlamentu připraveni dělat všechno pro to, abychom co nejdříve mohli vstoupit do trialogu. A jsme připraveni Eh, uzavřít dohodu s radou. Chtějí to po nás i zemědělci, kteří chtějí, aby co nejdříve panovala jistota v tom, jaká bude příští podoba zemědělské politiky. Nemůžeme už dále přešlapovat na místě, musíme dát jasně najevo, jak to bude v budoucnosti vypadat. A to i s tou možností, že možná v budoucnosti se budou muset některé věci precizovat a korigovat. Ale během tohoto pololetí musíme eh, té dohody dosáhnout a já věřím, že budeme moci pořád počítat vaši vaší podporu. Eh, děkuji. Martine. A nyní Jim Nicholson. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci připojit pár slov k tomu, co už zaznělo. Děkuji vám za vaši usilovnou práci za vaši snahu, za vynaložený čas ve, vaši, ve vašem předsednictví. Nikdy to není jednoduché. Jistě, že jste malou zemí, ovšem někdy se těm velkým nedaří o nic lépe. Někdy dokonce se jim daří hůř. Takže já si myslím, že, byste, že rozhodně nemusíte odcházet s jakkoliv špatným pocitem. Myslím, že jste odvedli dobrou práci. Co mě trochu znepokoje v celém tom procesu, někdo upozornil, když vy už teď nebudete předsednickou zemí, ale budete v radě. A s tím, jak se posunujeme dál, se snažíme hledat, eh, usilovat o další reformy společné zemědělské politiky. A myslíte si, že rada je schopná se s tím poprat nebo bude dál zdržovat? Je schopná rada přejmout nezbytná rozhodnutí a zapojit i nás, to znamená parlament, jak to vyžaduje Lisabon, anebo mají pořád pocit, že oni jsou těmi pány, kdo rozhodují. A vzpomínají nostalgicky na ty staré časy toho původního procesu, kdy rada s komisí prostě řekli parlamentu, no děkujeme, to je zajímavá myšlenka, ale my si to uděláme, jak chceme. My teď v parlamentu máme určitou roli, kterou máme plnit. Myslíte si, že rada je schopná tuto roli akceptovat? Protože vy tam konec konců eh, budete stále, budete tam zastoupeni. A ještě další otázka. Před pár lety jsme pořád hovořili o zabezpečení dodávek potravin, potravinové bezpečnosti a teď už se o tom vůbec nemluví. Opravdu jsme to správně nastavili? Opravdu jsme to vyřešili nebo nám pořád něco uniká? Protože já nejsem příliš si jist, že děláme dost, abychom zajistili dost potravin pro všechny do budoucna. Myslím, že Evropa je, je stále zranitelná, stále je vystavená tomu riziku, že bude muset stále více dovážet z dalším zemím. To znamená, mě, mě by zajímalo, jaká je vaše pozice k tomu. Naši zpracovatelé, musí plnit vysoké standardy, eh, přitom sem přichází hodně potravin, které tyto standardy nesplňují. Zvenku. Děláme dost pro to, abychom eh, eh, zajistili veškeré potřebné dodávky potravin? Děkuji. Takže já děkuji. A nyní pan Agňo. Děkuji, pane předsedo, já vás znovu vítám, pane ministře. Já jsem já tady zažívám tyto diskuze o reformě ZP již tři roky. Prošlo to tady několik předsednictví, pět, víc než pěti předsednictví a je zajímavé, jak eh, skutečné události předbíhají naše diskuze. Pořád se říkalo, musíme řešit klimatické změny, klimatické změny, protože nám bylo eh, řečeno, že budou stále suší a eh, teplejší léta a že budeme muset vyčlenit nějakou půdu z produkce, že všechno bude muset být jaksi ozeleněno. Ale k čemu došlo? zimy jsou chladnější, podívejte se z okna. Měli jsme také některá léta, která byla plná vody, byla velmi mokrá, čili zdá se, že to jde trošku jiným směrem, než jsme čekali. A navíc jsme se dostali ze situace z roku 2009, kdy jsme měli eh, poměrně hodně velké zásoby obilnin ve světě a zrní a teď jich je málo. Čili nejdřív jsme chtěli eh, v podstatě eh, některou eh, úrodnou eh, půdu přestat obdělávat a teď najednou to vypadá, že musíme produkovat více. To je zajímavá paralela. Včera jsme tady měli eh, takový maraton hlasování. A pan Reme, jeden německý kolega, předložil návrh, kterým chce, kolegyně, která předložila návrh, který v podstatě říká, že by se to mělo celý ten nástroj, že k něčemu, že by se měl od, úplně zamítnout. Ale osobně tedy bylo zajímavé, měl jsem eh, možnost navštívit Kypr, když jsem této možnosti nevyužil a eh, také by mě zajímalo, jakou očekáváte eh, sklizeň v letošním roce. E Děkuji, pane Agnew. Takže tímto zavírám řečnický seznam. Děkuji vám, pane předsedo, říká pan Rubik. Takže za naši skupinu a sám za sebe. A také za naše voliče, které tady zastupuji, se chci připojit k těm slovům díku a k pozitivnímu hodnocení, které eh, vyjádřili i další kolegové přede mnou. jsem přesvědčen o tom, že používat termíny malá země, velká země, tom příliš mnoho neříkám. Když jsme hlasovali o přistoupení k Evropské unii, tak vůbec nešlo o velikost. Bylo nám řečeno, že všechny členské státy jsou si rovny. Ale přesto někde Eh, v hloubi naší duše máme takový pocit, jako kdyby ty malé země měly být podrobeny velkým. A já vám chci z tohoto důvodu opravdu eh, poděkovat a pogratulovat, protože i když jste z tohoto malého státu, tak eh, jste přesto chránil tu myšlenku, že i malá země může jednat jako silná. Že může skutečně být rovna s těmi většími. Ukázali jste, že si zje, jste schopni si zjednat úctu ostatních, takže vám spolu s dalšími děkuji za práci. Také jste byl velmi vstřícný, byli jste velmi otevřený, stejně jako vaši kolegové eh, spolupráci, byli jste, vždy, byl jste vždy hotov s námi debatovat, diskutovat a řešit eh, problémy. Když vaše předsednictví začalo, tak ehm, otázka společné reformy EZP, vlastně už eh, ta, ta reforma už nabíhala do, eh, už šla do posledního stádia a vy jste v tom měli velkou zodpovědnost. Myslím, že jste opravdu eh, to zvládli skvěle a posunuli jste to dál. A to může být pak zase dalším východiskem, příkladem pro další předsednictví. Vždy se bude rozlišovat mezi malými a velkými zeměmi, ale já vám chci každopádně poděkovat za všechnu práci, děkuji také za to, že přímé platby budou dvakrát větší než dříve. To tedy vám děkuji jménem mých voličů, i když jsou to pouze dvě třetiny průměru v Evropské unii. A Mí zemědělští voliči, voliči se ptají, za jak dlouho bude rovnost úplná, ale ono to nezáleží, jenom na vás to chápu. To, co se podařilo dosáhnout, to znamená například, aby sektor produkce cukru, cukru a cukerní kvóty a jejich zachování a tak dále. Ti zemědělci, s kterými mluvím, to vnímají jako lobování od velkých eh, cukerních koncernů. Oni jsou spokojeni s tou kvotou, kterou dostali a já si nemyslím, že je to celé příliš dobré. Já si myslím, že v dnešní době, kdy Evropská unie se z vývozce eh, cukru stala dovozcem a přitom je nedostatek cukru ve světě a to tež se týká mléka, tak my jsme prostě tady v Evropské unii neschopni dosáhnout situace, kdyby zemědělci produkovali tolik, kolik je potřeba. Přitom se to dá dlouho skladovat a pak se to dá zpřístupnit i jinde ve světě. Víme, že na mnoha místech světa je hladomor, 800 milionů lidí je pod hranicí hlad, hladu, eh, v chudoby. A pokud všichni, kdo přijdou po vás, budou pracovat ve stejném duchu, se stejnou odhodlaností, tak se nám ještě hodně podaří. Děkuji za spolupráci. Bene, abbiamo completato tutti. E- Děkuji. Tak tím jsme vyčerpali zástupce všech politických skupin a já bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Aletrarisovi za jeho práci ve funkci předsedy Rady pro zemědělství a hned mu dám slovo, aby se mohl ještě vyjádřit. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je pravda, že Kypro je malá země, to musíme přiznat. Máme omezené prostředky. To se týká lidských i finančních zdrojů. Bylo to naše první předsednictví rady a pocitovali jsme to jako velikou zodpovědnost. Proto jsme se snažili pracovat s nadšením a také profesionálně, abychom ve své funkci uspěli. Děkuji mnohokrát za vaše laskavá slova na adresu kyperského předsednictví. Opravdu mě dojalo, co jsem slyšel. Tolik laskavých slov si obvykle člověk přečte jenom v nekrologu. Eh, takže děkuji mnohokrát. Eh, pan Des řekl, že je třeba, aby si reforma společné zemědělské politiky získala souhlas našich zemědělců. To já vždycky zdůraznuju eh, a opakovala jsem to vždy, když jsem měl pocit, že některé návrhy nejsou realistické. Myslím, že vždy musíme mít na paměti právě zemědělce, protože jim je společná zemědělská politika určena. Životní prostředí je velmi důležité, také sehrává významnou úlohu, ale tím ústředním faktorem eh, je právě zemědělec. Chceme-li mít funkční, konkurenceschopné a udržitelné zemědělství, pak Právě reforma společné zemědělské politiky se musí držet tohoto rámce. Především je nesmíme zatěžovat byrokracií. Mé ministerstvo na Kypru a jednotlivá generální ředitelství, která se zabývají společnou zemědělskou politikou, musí vyplňovat nejrůznější dokumenty, připravovat zprávy a to samozřejmě sebou nese velké Eh, administrativní náklady. Kdykoliv je to možné, měli bychom se snažit omezovat tyto byrokratické požadavky. Naše vzájemné styky byly velice užitečné. Určitě eh, chápete, jakou cestou postupuje rada. Ty kontakty byly užitečné pro nás, eh, abychom mohli uspůsobovat i svůj postoj na radě v závislosti na postoji Evropského parlamentu. Nebylo by příliš logické, kdybychom se každý ubírali jiným směrem. Je tady potřeba určité koordinace. A od samého počátku, od prvního dne, kdy jsem sem přišel, jsem řekl, že e, respektujeme Evropský parlament, respektujeme posílenou úlohu Evropského parlamentu, tak jak ji posílala Lisabonská smlouva. E, čekalo nás poměrně složité pololetí, ale znali jsme postoj Evropského parlamentu a já doufám, že plenární zasedání eh, potvrdí vaše rozhodnutí. Pak bychom eh, ještě hledali cestu ke kompromisům. Říkali jste, že možná eh, rada trochu zaostává, a kladl jste si otázku, zda Rada je ochotná přejmout úlohu Evropského parlamentu ve smyslu Lisabonské smlouvy. Já bych chtěla říci, že e, každé předsednictví, včetně toho kyperského, e, musí objektivně e, reprodukovat postoj většiny členských států. A takto jsme také postupovali my. Rada má na některé záležitosti poměrně Eh, silný eh, přesvědčený názor, ale je to otázka jednání. Pokud obě strany budou mít dobrou vůli a budou otevřeně diskutovat, tak se to podaří. Nyní tedy diskuse přechází pod vedení irského předsednictví. Já jim přeji hodně štěstí. Já jsem si jist, že, že naši nástupci z Irska to také dobře zvládnou. Eh, mrzí nás, že se nepodařilo dosáhnout dohody o víceletém finančním rámci. A ministři zemědělství z toho také neměli radost. Dokonce nechtěli ani dál pokračovat, nechtěli dál diskutovat o některých tématech, přestože už jsme se blížili kompromisu. Chtěl bych ujistit pana Hoislinga, že ten greening, ekologizace je velice důležitá věc. Rozhodně to tam eh, není jenom na ozdobu. A všechny členské státy bez výjimky to téma berou vážně, chtějí to pro, provést, zavést, ale eh, pokud chceme po našich zemědělcích, aby zavedli nějaká další opatření, eh, potřebujeme na to i přiměřenou e, položku v rozpočtu. Hovořil jste také o zajištění dodávek potravin. Pan Nicholson si kladl otázku, zda e, toto funguje. Samozřejmě tady máme určité nedostatky, nedostatek potravin. Do e, značné míry závisíme a budeme záviset na dovozech ale e, celý cíl společné zemědělské politiky a její reformy je právě vyřešit tento problém a zajistit konkurenceschopnost našeho zemědělství. Nesmíme zapomínat, že e, často se dováží právě proto, že naše evropské e, výrobky, které musí odpovídat přísnějším normám, nejsou tak konkurenceschopné jako výrobky ze třetích zemí. Pan Agnew hovořil o změnách klimatu. Ano, to je věc, o které ještě musíme uvažovat. V září v Nikozi se konala neformální rada a právě tam toto bylo hlavní téma eh, změny klimatu a zabezpečení dodávek potravin, využívání eh, zdrojů, především vody. Je to problém, který eh, velice intenzivně řešíme. Změny klimatu, jak jste říkal, eh, to není jenom více deště eh, v létě a více sněhu v zimě. U nás na jihu to znamená nedostatek dešťů, sucho a nárůst teploty. Ptal jste se na sklizeň na Kypru. Máme za sebou velice dobrý rok, pokud jde o množství srážek. Naše eh, přehrady jsou téměř plné, téměř až po okraj, ale tak tomu nebývá vždycky. Obvykle eh, přehrady na Kypru jsou prázdné právě kvůli změnám klimatu a sklizeň není vždy právě dobrá. Pokud jde o pozvánku na Kypr, ta stále platí a bude platit vždycky. Pane předsedo, to je tedy můj stručný komentář. Děkuji mnohokrát za spolupráci. A chtěl bych poděkovat všem poslancům a zvláště pak vám, pane předsedo. Vy jste vždy byl nám k dispozici pro setkání a jsem si jist, že i v budoucnu eh, ta spolupráce bude stejně dobrá nebo možná i lepší s, irskou, s irským předsednictvím ve prospěch evropského zemědělství. Děkuji mnohokrát. Bene, colleghi, grazie a tutti. La Kolegové, děkuji vám všem. Tím končím zasedání výboru a příští zasedání proběhne 31. ledna, kde budeme diskutovat s novým předsedou rady z eh, Irska. Děkuji.